Honorevole Benova. Paní Beňová žádala o slovo eh, k vysvětlení hlasování. Prego. Máte slovo. Funzione mikrofono. Nefunguje vám mikrofon? Può passare al microfono onorevole Sassoli. Můžete použít mikrofon pana Sassoliho. Buongiorno. Eh, prego i servizi di controllare perché non funziona. Prosím technický servis, aby zkontroloval, proč nefungují mikrofony. Vuol riprovare, onorevole Benova? Paní Beňová, můžete to zkusit znovu? Prosím? Sí. Europa, e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 Paní Beňová, já se vám hluboce omlouvám za tento problém, je technického rázu a nezávisí na vůli předsednictva. He says that he wants an oral explanation, but it's not possible according to the rules. We might give an exception, but I think it's a very dangerous precedent to open. So. Oh, wow. Okay, it's work. Děkuji vám pěkně, pan... Děkuji, pane předsedající. Já jsem se přihlásila Ke... Eh, ke zprávě Lechner, protože ji považuji za mimořádně důležitou. Předpokládám, že teď se budete vysvětlovat hlasování u zprávy Lechner. Děkuji tedy za slovo, vážené kolegyně a kolegové. Tato zpráva z vlastní iniciativy podle mě je mimořádně důležitá. Diskutovali jsme o ní včera večer. Navrhuje propojení obchodních rejstříků nebo podobných eh, právních rejstříků, rejstříků eh, právnických a fyzických osob, tak abychom zajistili spolehlivý zdroj informací o daných subjektech, pro případné spotřebitele, věřitele, obchodní partnery dosáhli transparentnosti a právní jistoty v obchodně právních stazích. Předpokladem fungování dotaného trhu je stanovení základního souboru údajů o každé registrované eh, entitě, tedy i propojení těchto rejstříků. Proto jsem podpořila tuto zprávu. A to i z toho důvodu, že navrhuje integrovat systém Evropského obchodního rejstříku do systému e-justice, který může umožnit lepší vykonovatelnost tohoto opatření. Děkuji, pane předsedající. Děkuji vám, paní Beňová. A ještě jednou se omlouváme za technické obtíže. Vy jste byla velice přesná, uchovala jste tu minutu, která je vám svěřena na vysvětlení hlasování. Slovo má pan Daniel Anan jako další. You, Děkuji, pane předsedo. Asi si pamatujete scénu v filmu Doktor Živago, kde buržoazie si užívá šampaňské, zatímco venku a obyčejní lidé protestují. Já jsem si na to dnes ráno vzpomněl. Nedávno Eurobarometr ukázal, že důvěra v EU je velice nízká a že jenom eh, menšina evropských občanů se domnívá, že Evropská unie je k něčemu dobrá. Ale slyšeli jsme od pana Frhovštata, pana Daula, že eh, to je proto, že EU nedělá dost, že by EU měla dělat více. Slyšeli jsme od komise, a eh, také podobné věci. Já si myslím, že je lidské neobvinovat sám sebe za vlastní nepopularitu, ale možná by bylo dobré uvědomit si, že tato krize má co dělat s eurem, s Eh, s financováním bank a také s tím, jak ignorujeme výsledky voleb. Eh, na závěr bych řekl to, co řekl Edmund Burke. Eh, kvůli tomu, že několik kob- kobylek se snaží o něco, ještě to neznamená, že většina bude chtít to samé a že to samé bude chtít, budou chtít všichni obyvatelé pole. Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Pablo, ne to ke zprávě pana Pabla Zalba Bidegan. Paní Rojtová.

Grazie. Děkuji, přejdeme. Pane Andreo? Já jsem se chtěl ujistit, že objednávka řečnického času o dvou zprávách opravdu bude přijata. Mně jde o zprávu Bněv a Winkler. A protože se začalo s právami, které jdou až posléze, chtěl jsem mít ještě ujištění, že slovo vůbec dostanu. K těm zprávám eh, mi eh, oddělení parlamentu eh, uvádí, že zde nebyly žádosti o slovo, protože tu nebyly ani pozměňovací návrhy předložené, tak k ním nemohou být vysvětlení. Takže tu nebude vysvětlení hlasování k těmto dvěma zprávám. Ne. Děkuji, pane předsedo. Předsedající, přejdeme ke zprávě pana Bového. Slovo má pan Paolo Bartolozzi. Děkuji, pane předsedající. Já jsem chtěl zdůraznit ve svém projevu, že evropští eh, zemědělci mají stále nižší eh, zisky eh, v zemědělském prostředí a to způsobuje velice znepokojivou situaci zemědělství. Ehm, působí to uzavírání zemědělských podniků. Je třeba změnit směr. Evropská komise uznává, že toho je zapotřebí a i dnes v Evropském parlamentu eh, jsme zdůraznili, a já to podporuji, že je třeba vést legislativní kroky, které jsou nezbytné k tomu, abychom předcházeli vylidňování eh, těchto oblastí a zároveň zajišťovali potravinovou bezpečnost eh, a plynulost potravinového řetězce je třeba předcházet nevyrovnanosti a napravovat nevyrovnanostem eh, o vyjednávání o cenách a zemědělství má opět být prostorem pro stabilitu, aby eh, trh byl skutečně stabilní. Děkuji vám, pane Bartoloci. Slovo má pan Peter Jar. Tak už se slyšíme. Dobrá, děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že dnes eh, jsme přijali dobré rozhodnutí, eh, dobré pro zemědělce, pro spotřebitele a také pro eh, evropské hospodářství obecně. Nejdůležitější na této zprávě z vlastní iniciativy je politický signál. Signál hospodářskému celému řetězci, že i e, zemědělec má e, nárok na e, řádné zhodnocení své práce nebo odměnu za svou práci. Zatím tomu tak nebylo. Já nejsem proti cenově výhodným potravinám a jejich nabídce a prodeji, ale chci zdůraznit jejich hodnotu. Uvědomme si, že když musíte vydat víc eh, za výrobu potravin, než eh, za ně potom utržíte, tak eh, je něco špatné v systému. Nefunguje spravedlivá hospodářská soutěž a potom musí politika zasáhnout. A přesně o to jde v tomto příslušném návrhu. Děkuji. Děkuji. Slovo má McGuinness. Thank you. Děkuji. Chtěl bych podpořit pan mm, Bového zprávu Myslím si, že tohle to vydává velice jasný signál všem, eh, jak v politice, tak eh, v celém hospodářském řetězci. A sice, že parlament to myslí vážně. My jsme vedli eh, vášnivou debatu včera večer, ne všichni souhlasí s obsahem této zprávy, nicméně všichni se shodneme na tom, že zemědělci nadále už nemohou být ždímáni až do krve, doslova. kvůli cenám, které my všichni platíme v supermarketech. Musíme se zabývat roli dominantních eh, hráčů. Potřebujeme ombudsman pro pot, ombudsmana pro potnavedářství a potřebujeme eh, zkoumat, co dělá globální trh s našimi výrobci potravin. Musíme se zabývat eh, právem hospodářské soutěže a já jsem ráda, že se této zprávě dostala zasloužená podpora v tomto parlamentu. Je to důležitý krok na podporu retoriky z poslední doby.

Thank you, Madame Rojtova. Děkuji, paní Rojtová. Slovo má paní Ines Vajder. Paldies, priekšsēdētāji. Es... Pane předsedo. Já se domnívám, že tato zpráva, která hovoří o spravedlivých příjmech pro zemědělce je nutnou zprávou, protože také produkční ceny, ceny za eh, výrobu zemědělských eh, produktů se zvýšily. A to znamená, eh, že je nutné, abychom zajistili odpovídající příjmy pro farmáře. Já se domnívám, že cíle Evropské, cílem Evropské unie bylo vždy zlepšování životních podmínek zemědělců, ale jsme svědky toho, že ne všechny cíle mohou být dosaženy. Prostředky rostou, ale nevidíme odpovídající výsledky. A zemědělci v Lotyšsku a v jiných členských státech EU, především v nových členských státech EU, zaostávají za ostatními státy, protože mají nižší dotace. Jsme také svědky toho, že princip soudržnosti a tím slábne. Já podporuji tuto zprávu a podporuji především to, že jasně musíme poukázat na to, a jak vydělávají velké, velké producentské firmy na úkor zemědělců. Děkuji, pan Svalder. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice rád, že mohu podpořit tuto zprávu a myslím si, že eh, název říká všechno spravedlivé příjmy pro zemědělce. To poukazuje na to, eh, že dlouhou dobu tyto příjmy pro zemědělce nebyly spravedlivé. Konečně děláme krok ve správném směru, protože příjmy musí být eh, rozděleny spravedlivým způsobem mezi producenty, zprostředkovatele a maloobchodníky. Nyní, myslím, ale vysíláme jasný a dobrý signál. Doufám, že tato změna pomůže takové reformě SZP, tak abychom zajistili správné dodávky potravin v budoucnosti. Já si myslím, že nyní jsme udělali krok správným směrem. Děkuji panu Kelimu. Nyní se dostáváme ke zprávě Portas a předávám slovo paní Romana Jordan Čiseli poročilo o financiranju in delovanju Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije. Eh, v této zprávě eh, jde také o eh, přizpůsobení se globalizaci. Evropská solidarita je vlastně taková, takový abstraktní pojem, ale je to něco, čeho by jednotliví občané měli, možnost využít, měli mít možnost využít, když se dostanou do obtížné situace a já očekávám od komise, že ve vší vážnosti vezme eh, tu výzvu eh, k eh, Eh, revizi tohoto fondu. Já mám eh, výhradu k neomezenému trvání tohoto fondu. Já si myslím, že to se má týkat stávající situace. A do budoucna Evropská unie musí podporovat zaměstnanost jinými prostředky, eh, musí se starat o konkurenceschopnost evropského hospodářství. Hlavně bychom si neměli vytvořit nějaký mechanismus, který bude chránit ty, kteří se eh, nepřizpůsobili stávající eh, situaci. A nyní má slovo paní Barbara Matera. Eh, Já jsem stínovou zpravodajkou k této zprávě z vlastní iniciativy ze strany EPP. Chtěla bych poděkovat zpravodajovi za výbornou práci, kterou odvedl. Spolupracoval se všemi politickými skupinami při vypracovávání zprávy. Chtěla bych poukázat na to, že tato zpráva eh, jasně navrhuje, jakým způsobem zlepšit tento fond ve střednědobém výhledu při přeskumu ve, uh, uprostřed období. A eh, přístup této zprávy odpovídá výsledkům hodnocení, které provedl výbor pro rozpočet. Jedná se především o zjednodušení postupů, které jsou součástí tohoto fondu. Pokud se podíváme na současné prostředí, ve kterém pracují společnosti a firmy v Evropě a na situaci v jednotlivých členských státech, já jsem se domnívala, že by bylo důležité poukázat v této zprávě na to, že do roku 2014 musíme prodloužit fungování tohoto fondu, abychom pomáhali eh, lidem, kteří byli kteří přišli o práci v důsledku krize. Na závěr bych chtěla říct, že Evropa musí vyslat jasný signál týkající se hospodářského oživení a tento fond je důležitým prostředkem. Děkujeme paní Matére a nyní předávám slovo paní Ines Vejden. Předátaj. Eh, vážený pane předsedo, eh, musíme mít na paměti, že tento globální fond eh, byl vytvořen k snížení nezaměstnanosti a k tomu, aby pomohl lidem při hledání nové práce, ale přesto máme určité obavy. 500 milionů, které se má každý rok vydávat Mm, se nevyčerpá a, a je devět zemí, eh, které vůbec nepodali žádnou žádost. Je zřejmé, že ten eh, dobrý začátek po začátku krize eh, vedl, kdy komise zjednodušila celé procedury, už nepokračuje, a, ale měl by pokračovat je celá řada zemí EU, kde eh, jsou malé a střední podniky, eh, kde eh, prostě přicházejí lidé o práci a právě tam musíme se zamýšlet nad tím, jak těm lidem pomoct a globalizační fond by měl pomoci tam. A nyní dávám slovo panu Sikerskému. Please, Mr. Sikersky. Sikersky, prosím. Mnohokrát děkuji. Omlouvám se, já jsem myslel, že se na mě zapomnělo. Dnes jsme hlasovali o velice důležité zprávě týkající se spravedlivých příjmů zemědělců. A celý potravinový řetězec a závisí také na vzdálenostech mezi poli, kde jsou produkty vypěstovány a tou vzdáleností ke spotřebitelům. Tato vzdálenost poukazuje na to, jak komplikovaná je zemědělská činnost. A zemědělci jsou často do značné míry bezmocní. Z tohoto důvodu je velice důležité, abychom analyzovali vztah mezi různými cenami a produktů v potravinovém řetězci. Je nutné, abychom měli národní instituce pro monitorování cen. Někteří se snaží zbavit zemědělský trh jakékoliv formy kontroly, ale zapomínají na to, že zemědělci nejsou organizovaní a nakonec by prohráli. Děkuji. Tak tohle byla zpráva Kines, eh, tedy vyjádření Kines zprávy, ale nevadí. Děkuji. A nyní přejdeme k zprávě pana Zvěvky a dám slovo panu Brunovi Golnišovi. Pane předsedající, zpráva eh, pana kolegy Zjevky je eh, důkazem obrovské kompetence a hluboké analýzy stávajících norem mezinárodních úmluv a také judikatury, která často je i rozporná. Ve skutečnosti však tato zpráva řeší jen část problému. Je-li oblast, ve které evropské normy by měly být oprávněné, tak je to právě otázka harmonizace. Nejedná se tu jen o základní akty, ale spíše o pravidla, která by harmonizovala Eh, střety mezi jednotlivými právními eh, systémy. A je tedy třeba vědět, jaké je eh, aplikovatelné právo. Jedná se o smlouvy například o nemovitosti, movitý majetek, o smlouvy různého typu. Eh, například ve případech, kdy obě dvě, nebo tedy každá ze stran smluvní se nachází eh, v jiném místě. Potřebujeme tedy eh, mezinárodní evropský právní kodex, který by nám toto umožňoval, protože někdo mít potíže. Tato zpráva řeší jen část problému. Děkuji. Předám slovo panu Mikulaškovi. ke zprávě paní Parvanové. Pan Mikolášik zde není, předám slovo paní Zuzaně Rojtové.

je si autorka a vůbec celá tato sněmovna vědoma této situace, této konfliktní situace přesto jsem zprávu podpořila. Děkuji. Mm. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval proti této zprávě. Jde zde o sociální integraci žen patřících k etnickým menšinám. A je to politicky korektní zpráva, ale je zkrátka kontraproduktivní. Nehovoří se zde dostatečně například o islámu. Je to směšné, že se zde vyhýbáme islámu. Hovoří se zde o ženách patřících k etnickým menšinám. Poukazuje se zde na to, že tyto ženy jsou diskriminovány ze strany mužů, kteří jsou příslušníci e, stejných etnických menšin. Poukazuje se na to, že není možné používat e, násilí. Ale já si myslím, že bychom se neměli bát poukázat na to, o co zde skutečně jde, protože e, je jasné, že vzhledem k tomu, že islám má určité principy, není možné příslušníky islámu integrovat do naší společnosti. Já se domnívám, že jakékoliv snahy integrovat eh, ženy jako příslušnice islámu do naší společnosti jsou neúspěšné a budou neúspěšné. Děkuji, Pitykajenová zpráva. Dávám eh, slovo panu Jaroslavu Kalinovskému. Děkuji, pane předsedající. V dnešních časech. Děkuji, pane předsedo. Dnes eh, děláme tu chybu, že si myslíme, že starší lidé jsou zbyteční z hlediska pracovního trhu. Neměli bychom ovšem eh, zapomínat na jejich eh, nahromaděné zkušenosti. Zejména ženy jsou ve velice obtížné situaci na pracovním trhu. A je to dáno s předrávající diskriminací. Proto ženy trpí častěji eh, chudobou nebo rozdíly v odměňování. Všechny ty problémy jsou velice dobře viditelné ve venkovských oblastech a proto já jsem velice rád, že přijímáme eh, usnesení, která nám přijímají tyto eh, problémy a eh, umožňují nám něco s tím dělat. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo paní McGuinness. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji tuto zprávu. A chtěla bych poukázat na tři odstavce, které jsou podle mého názoru velice důležité s ohledem na to, že se spousta lidí dostává do oficiální péče spíše, než aby se o ně pečovalo doma. Odstavec 17, 19 a 25 jsou velice povzbudivé, pokud jde o toto téma. Musíme zajistit, aby zde existoval správný přístup k péči o starší osoby. Musíme zajistit, aby starší osoby mohly žít nezávisle na ostatních doma protože něco takového chtějí a zároveň eh, je třeba, abychom zajistili, že se na starých lidích nebude vydělávat tím, že eh, se dostanou, dostanou do pečovatelských center. Zároveň odstavec 13, mm, harmonie mezi eh, prací a péčí. Chtěla bych poukázat na to, že mnoho parlamentů v Evropě i mimo ní se musí podívat na toto téma, jak nalézt e, rovnováhu mezi prací a e, péčí, protože e, mnoho z nás má také tyto dvě roly, mají práci, ale zároveň o někoho pečují. Děkuji nyní paní Erminia Macony. Grazie. Děkuji, pane předsedající. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože obsahuje velice důležité principiální zásady. Především eh, se jedná o to, že tu máme lidské zdroje, které mají velikou hodnotu. Eh, ekonomický energetická krize má velký dopad zejména na ženy a zejména pak na ty starší. Nesmí docházet k diskriminaci kvůli věku a ženy jsou nejvíce vystaveny chudobě a horším sociálním podmínkám. Třeba, že právě oni jsou nosným pilířem blahobytu společnosti. Máme mít Evropu národů, tedy Evropu všech osob a proto je třeba eh, vytvořit studie, statistiky, získat takové údaje, které nás povedou k tomu, eh, že zjistíme, že eh, nerovnost je jasně patrná v celém životě jednotlivce a musíme také zjistit, zda existují určitá pojítka mezi diskriminací související s věkem a s pohlavím. Potřebujeme tři věci. Za prvé mechanismus akumulace penzijních práv i v době například, kdy ženy poskytují asistenci či pomoc někomu jinému. Je třeba reformovat penzijní systémy a přizpůsobit penzijní věk a také je třeba e, zařídit, aby zde bylo možno získávat finanční odměnu za eh, pomoci jiným e, osobám osobám. To je zapotřebí eh, nejen v Itálii, ale i jinde. Je zapotřebí přizpůsobit eh, těmto eh, evropským indikátorům národní systémy. Děkuji vám. Paní Maconi, slovo má paní Zuzana Rojtová. Děkuji, pane předsedo já jsem hlasovala proti této zprávě protože prošel návrh že by státy měly zohlednit specifickou situaci starších lesbických bisexuálních a transsexuálních žen

Já jsem byl velice rád, že jsem mohl podpořit tuto zprávu. Byl jsem jedinou osobou, která zde byla na rozpravě včera, která nehovořila. A nehovořil jsem proto, že ten titulek není úplně správný. A nehovořili jsme o ženách ve stárnoucí společnosti, ale spíše jsme hovořili o starých ženách ve společnosti, která stárne. Já se domnívám, že je třeba za zabývat se především tím rozdílem v platech mezi ženami a muži, což je nepřijatelné v naší společnosti. Zároveň je ale třeba dále hovořit o roli, kterou mají muži i ženy ve stárnoucí společnosti. A především s ohledem na rozpočet. O něčem takovém jsme v minulosti nehovořili. Ekonomické dopady stárnoucí společnosti doposud nebyly řádně řešeny, ale my to musíme dělat a to naléhavě, pokud eh, naše plány mají být v budoucnosti úspěšné. Děkuji. A nyní eh, se dostáváme k Loke, ke zprávě o Lokegardově a dávám a eh, slovo panu Mastelovi. Presidente. Děkuji, pane předsedající. Vy a několik málo dalších mohl vědět, že jsme a já jsem hlasoval tímto způsobem, protože je zapotřebí jasně definovat eh, vztah eh, mezi novými médii a eh, vytvářením nové legislativy. Podle mne je nezbytné, abychom si uvědomili, že je třeba mít demokratickou účast občanů na evropské integraci. Bohužel jsem konstatoval, že i za posledních evropských voleb se ukázala silná tendence nechodit k volbám, jak se to stalo v mnoha členských státech. A jasně bylo tedy vidět, že občané jsou málo informováni o politikách EU a že se cítí vzdáleni institucím. Vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva zavádí další možnosti účasti občanů na rozhodování v EU, je důležité, abychom překonali tento odstup mezi občany a institucemi a umožnili tedy eh, zdarma poskytování informací v evropské oblasti. Je tedy nezbytné, aby evropské instituce spolupracovaly s patřičnými národními orgány a dalšími entitami na eh, komunikaci, aby eh, takto byla média pozbuzována k tomu informovat mládež o Evropě. Děkuji vám, pane Mastello. Slovo má pan Lockegaard. Tak, formand. Først og fremmest glæder Děkuji, pane předsedo. Eh, nejdříve bych řekl, že jsem velice rád, eh, že jsme dnes přijali tuto zprávu o eh, lepší komunikaci v Evropské unii. Já jsem také hlasoval pro společné usnesení, nicméně EPP, SAD a ALDE společně tedy hlasovali pro silný základ v textu, který Eh, zohledňuje všechny návrhy, které byly eh, podány v eh, březnu v výboru pro kulturu. Došlo tam k několika kompromisům a jsem velice rád, že ty byly, že ně, respektive takhle chtěl jsem, aby byly některé schváleny a on nakonec nebyly, ale celkově jsem velice spokojen s tou dobrou debatou, která se vedla k této zprávě a Děkuji a blahopřeji vám. Slovo má paní McGuinness. You, was... Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla velice ráda, že jsem mohla podpořit tuto zprávu jako bývalá novinářka. A znám obě strany. Já jsem dříve byla novinářkou, teď jsem politička. Myslím si, že je zde určité nebezpečí, pokud Hovoříme o informacích a o novinářství. Já se v současné době obávám, že hospodářská krize eh, vede k tomu, že celá řada novinářů je nezaměstnaných. To se eh, stává v Irsku. Eh, mnoho místních deníků je zavíráno, i některé televizní stanice. Znamená to, že tím bude trpět kvalita žurnalistiky, protože nebude dostatek času pro novináře, aby řádně proskoumali témata, kterými se zabývají. Já se domnívám, že bychom to měli mít eh, na paměti. Často dochází k tomu, že eh, třeba místní věci se v médiích řeší a evropské věci nikoli. A to je velká výzva pro tento parlament. Je třeba, abychom ukázali v našich státech, že práce, kterou děláme, je relevantní. Děkujeme paní McGuinness. Nyní předávám slovo panu Valasákovi

co je Cílem médií informovat tedy občany také o tom, co se děje v Evropské unii. A e, poukazuje se zde také na to, že by e, se o tom mělo hovořit ve školách. Ve chvíli, kdy je třeba více informací o EU, roste také důležitost informačních center v členských státech. Já se domnívám, že je podstatné, abychom kontrolovali, co se děje v těchto informačních centrech a zároveň kontrolovali to, jestli jsou efektivním způsobem využívány prostředky a alokované těmto střediskům. A další důležitá věc je, že Euronews se hodnotí velmi pozitivně. Já se domnívám, že tento kanál by měl vysílat eh, ve všech oficiálních eh, jazycích. Například eh, v Lotyšsku máme informace z tohoto kanálu pouze v ruštině, v lotyštině nikoli. Zcela důležitá je nezávislá žurnalistika. Já bych chtěla navrhnout vytvoření společného rámce v Evropské unii, který by se vztahoval na hromadné sdělovací prostředky, a především a potom na státy, kde není vůle pro takovéto zákony či pravidla. Thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Tato zpráva a, příslušné usnesení k žurnalistice a novým médiím se měla zabývat tím, jak nová média mění žurnalistiku a místo toho se stala seznamem zbožných přání poslanců Eh, a Eh, ohledně toho, eh, kolik se toho eh, namluví o Evropské unii. Navrhují se tady zvýšení prostředků na informační kanceláře v Evropské unii a tak dále. Já věřím ve svobodu projevu a v nezávislou žurnalistiku. Nutit nezávislé provozovatele vysílání, aby hovořili o evropských věcech a kvůli tomu, abychom propagovali evropskou myšlenku, je do nebe volající a proto jsem jsem hlasovala proti. My, chceme, eh, my bychom měli hledat eh, to, jak demokraticky, eh, nebo podporovat demokratické zapojení do společnosti. A ne toto. Děkuji. Tímto přerušuji zasedání. A budeme pokračovat znovu ve tři hodiny.